kvalitu protože se musíme zaměřit na ochranu kvality našich výrobků, které budou chutné a také zdravé. Děkuji. Děkuji vám za kvalitu vašich příspěvků. Na závěr této debaty hlasovat se bude zítra. Nyní přejdeme k další rozpravě. A jde o prohlášení komise ke schůzi ministrů práce a zaměstnanosti skupiny G20 ve Washingtonu 20. a 21. dubna. Eh, chvilku strpení. A slovo dávám panu Láslo Andorovi za komisi. Uh, Vážení poslanci, paní předsedkyně, OECD a Mezinárodní organizace práce poukazují na to, že nezaměstnanost v průmyslových eh, zemích eh, neustále stoupá a vrchol bude asi v roce 2011. Co se máme 200 milionů eh, zaměstnanců v rozvojových zemích, které se mohou dostat do velké chudoby, což je jedna a půl miliardy lidí po celém světě. Tato čísla hovoří sama za sebe. Skutečně stávající krize zdůrazňuje, eh, jak naše ekonomiky jsou vzájemně propojené, což je v tomto případě bolestivé. Takže jsme se shodli na tom, že musíme globálně postupovat, abychom vyřešili globální problém. Eh, loni v Pittsburghu vůdci G20 žádali, abychom zajistili nárůst. To znamená, abychom vytvořili rámec pro budoucí ekonomický růst, abychom zajistili nová pracovní místa. To velice vítáme. Evropská komise vítá jakýkoliv rámec, který je bude zajišťovat nová pracovní místa v rámci ekonomického oživení a e, nastartuje nový růst. Musíme se zaměřit na realitu. Zaměstnanost skutečně je základem pro stávající ekonomickou krizi a pokud nebudeme vytvářet nová pracovní místa, tak se z této krize nevymaníme. V Pittsburghu bylo dohodnuto, že se e, uspořádá setkání G20 e, s ministry práce a sociálních věcí a budeme z hlediska těchto politik reagovat na tuto krizi, budeme také zavádět další nezbytná opatření. Navíc ministři budou brát v úvahu politiky střednědobného rozvoje v oblasti zaměstnanosti, budou brát v úvahu nejlepší praktiky, které budou výhodné pro zaměstnance, především také v oblasti vědy a výzkumu. Toto Významné setkání se bude konat ve Washingtonu 20. a 21. dubna. Komise a španělské předsednictví se zúčastní také tohoto samitu. Komise velice úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací práce, připravujeme se na toto setkání a to nám umožní, abychom mohli pohovořit a říct si názory jménem Evropské unie. Uplatňování Um, pracovně právních vztahů, které byly zavedeny MOP, zajišťuje základní sociální zabezpečení. To je nesmírně důležité. Mandát G20 také spolupracuje s Mezinárodní organizací práce, s jinými mezinárodními organizacemi práce na střednědobé strategii. Komise přispívá k těmto snahám prostřednictvím nových eh, dovedností, což je naše nová iniciativa, což je součást naší nové velké iniciativy Agendy 2020. Je to agenda pro nová místa a pro nové dovednosti. Klíčovou výzvou je, abychom eh, prosadili strategii, která bude zaměstnávat pracovní sílu, abychom vytvořili nová pracovní místa, aby především mladí lidé, kteří ukončili své vzdělání, našli práci což bude velká přidaná hodnota. Všichni víme, jak efektivní je a může být sociální dialog, když chceme zlepšit nejrůznější opatření v oblasti zaměstnanosti. Komise se chce podělit o své zkušenosti eh, Evropské unie s našimi mezinárodními partnery. Evropská komise bude informovat Evropský parlament o postupu, ke kterému dojde na setkání ve Washingtonu. Toto ministerské setkání ke 20 bude pro nás velkou příležitostí, abychom vytvářeli nová opatření, která budou eh, zajišťovat politiku po této krizi. Tyto politiky mohou pomoci, abychom ukončili tuto krizi, abychom zajistili nová pracovní místa a abychom se poučili z této krize. Cílem je, abychom dali patřičný dostatečný eh, stimul, orientaci tomuto samitu a měli a zajistili výsledky koncem letošního roku. Děkuji, pane komisaři. A nyní paní Morin Šartě, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři a vážení kolegové. V souvislosti s ekonomickou a finanční krizí současnosti eh, je summit G20 tím okamžikem, kdy musíme konstatovat to, že především je nutné rozvinout zaměstnatelnost pracovníků. To je nezbytné, protože sociální integrace není možná bez prof profesní integrace. Právě dnes eh, při přípravě této G20 eh, se musíme tedy společně zasadit eh, za boj proti nezaměstnanosti. Nezaměstnanost vzrostla podstatně v Evropské unii a v celém světě celkově. Vidíme však, že nerovnosti jsou stále horší také mezi mladými mladými, mezi dočasně zaměstnanými migranty a ženami. Znamená to tedy, že když vidíme, že dnes 21,4 mladých lidí je nezaměstnaných, 14,7 to bylo před dvěma lety a vidíme tedy, že ten nárůst je obrovský. Společně tedy musíme bojovat proti této nezaměstnanosti, musíme eh, strategii prosazovat globálně tak, aby sociální politika a sociální soudržnost byly i nadále pilířem, který drží pohromadě naši společnost. E, světový pakt pro zaměstnanost e, nám umožní také e, překonat tyto potíže. Rámec Nové strategie EU eh, také vychází z transparentnosti a začlenění. Přála bych si, aby naši ministři eh, práce a zaměstnanosti na tomto summitu eh, nezapomenou, že musí vycházet o zlepšení nezaměstnanosti a to jménem mnoha nezaměstnaných v posledních měsíců. Evropská unie od vás očekává činy Eh, tak abychom mohli eh, naše občany eh, také ujistit a dát jim opět práci. Nyní pan Gerkas, dvě minuty třicet. Děkuji vám, paní předsedající, vážení kolegové, vážený pane komisaři. Jsem velmi rád, že máme příležitost k této rozpravě dnes večer při přípravě summitu ve Washingtonu 21. 20. dubna. A paní Pervanš Perez ehm, měla vůči úlohu v tomto smyslu, hovořím za nás oba. Dnes se nemůže zúčastnit a připravila si materiály, které eh, pro vás jistě budou ceným zdrojem informací. Eh, vážený pane komisaři, nezaměstnanost v Evropě je kolem 10 Máme více než 1,5 miliardy lidí žijících v chudově po celém světě. Eh, máme krizi, která znamená, že více, eh, více než 200 milionů lidí bude chudých. A proto se musíme zaměřovat na pracovní místa, na boj proti nezaměstnanosti. Jsme velice rádi za práci v oblasti přípravy eh, summitu a eh, zasedání v Pittsburghu. Il Hovoří o sociálním rozměru a makroekonomických výzvách, s nimiž se setkáváme. Toto má zásadní význam pro to, abychom se vyhnuli budoucí krizi. Krize by neměla prohlubovat sociální nerovnost ještě dál, nerovnosti v EU a mimo EU. Ehm, strategie výstupu z krize by se neměla pokoušet narušit sociální modely, které existují, protože eh, krize, která probíhá už třetí rok, eh, musí také udržet sociální model společnosti. Měli bychom se pokoušet překonat obtíže, s nimi se setkáváme a měli bychom také zvážit zprávu Mezinárodní organizace práce OECD, které se věnují sociálním nerovnostem a významu pro politiky, které se tomu mají věnovat. rozhodnutí Rady ECOFIN z poslední doby zrušit podporu v nezaměstnanosti není přijatelné a ministři financí zaměstnanosti, práce a zaměstnanosti by se měli společně snažit ten problém překonat. Spolháme na španělské předsednictví, že nebude uvažovat krátko zrace, že bude uvažovat další perspektivě. Děkuji. Děkuji, paní Harkin. Uh, Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Je naprosto zásadní, aby G20 setkání těchto ministrů hovořila především o zaměstnanosti. To je součástí plánu oživení. Celá řada lidí je ve velice svízelné situaci, neustále se snižují platy, také nemají příležitost se někde vzdělávat, kvalifikovat. Zároveň banky jsou rekapitalizovány. Malé a střední podniky, což jsou hnací motory našich ekonomik, naopak nemají dostatek peněz a musí také propouštět. Čili musíme stimulovat především pracovní místa. To se týká tedy i Irska. Musíme se fiskálně ukáznit ale bohužel to zaplatí naši pracovníci. Takže setkání G20 musí znamenat také závazek, že tady bude složná práce, budou pracovní místa. Musíme zajistit minimální sociální ochranu a kvalifikaci nebo rekvalifikaci nezaměstnaných. Musí se zavázat, že tato politika bude konsistentní, zásadní úlohou musí sehrávat Mezinárodní ekonomic, eh, organizace práce a musíme mít pracovní standardy, které budou uznávány také mezinárodně. Nyní paní Figueiredo, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Je na čase, aby i EU uznala odpovědnost, kterou nese v této vážné sociální krizi e, ve světě. Je to důsledek e, finanční a ekonomické krize, která byla díky deregulaci a díky dohodám o svobodném obchodu e, se třetími státy bez ohledu na zájmy chudých pracujících pracujících. Nejvíce jsou tedy postiženi ti, kteří mají práci špatně placenou, eh, nestálou a neoliberální politiky proto musíme odsoudit. Ještě jsme nedosáhli vrcholu nezaměstnanosti. Víc jaké 200 milionů eh, pracujících může upadnout do hluboké chudoby, což znamená, že počet chudých může dosáhnout miliardy 400 milionů a především žen. Právě proto je nezbytné, abychom dávali přednost kvalitnímu zaměstnávání a aby tato zaměstnání splňovala minimální kritéria MOPu. Bez toho není východisko z krize. Paní Gens? Minuta 30 já se domnívám že pro nás všechny je potěšující skutečností že v rámci g twenty se sejdou ministři práce a zaměstnanosti že se stanou partnery ministrů finance. příklad jsme ještě neměli bylo nezbytné mít globální krizi která objevila další aspekty a také svět práce. Dnes je velmi důležité se věnovat těmto problémům. Vždyť hospodářský tlak krize je menší, ale nezaměstnanost a chudoba stále ještě rostou. Víme, že dlouhodobě toto bude mít sociální dopad. Celosvětově vidíme, že extremismus je stále větší, což představuje představuje dlouhodobé riziko. Je důležité, aby ministři pracovali na odborných otázkách, tak aby se situace zaměstnaných může zlepšit a je možné snížit chudobu. Jedním tématem je, jsou mikroúvěry. Toto se netýká jenom kohoze, ale také sebezajištění. Je však politování hodné, že Evropský parlament k tomu tomu nepředkládá stanovisko k tomto setkání. Naše poslání můžeme vyjádřit jenom sami. Děkuji. Paní Lin, minuta Finanční krize se dotkla obyčejných lidí velmi tvrdě, proto musíme zajistit pozitivní výsledky schůze ministrů práce a zaměstnanosti G20. Je, jak tady už bylo zmíněno a já jsem přesvědčena, že ty pozitivní výsledky přijdou, že se nebudou zaměřovat jenom na finanční sektor, ale zaměří se také na sociální dopady. Víme, že řada zemí zaznamenává rekordní nezaměstnanost a musíme uvažovat o tom, jak se lidé mohou dostat zpátky do skutečné práce. Ehm, vzdělávací programy musí být odpovídající, aby pod, odpověděli na potřeby dneška. Musíme se snažit uplatnit dobrou praxi z těch zemí, které již zavedly nejrůznější opatření. Z toho bychom se měli poučit a snažit se to zavést i v dalších zemích, abychom mohli pomoci eh, těm nejvíce marginalizovaným. Řada zemí se poučila, my se můžeme poučit od nich a musíme také zajistit dodržování úmluvy Mezinárodní organizace práce eh, a také eh, uplatňování úmluvy OSN o právech osob s postižením. A v tomto smyslu musíme také zajišťovat tato práva do budoucna. Pan Hendl, jedna minuta.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 Paní předsedkyně, pane komisaři, kolegyně a kolegové, eh, summit G20 v Pittsburghu eh, předložil eh, dobrý dokument, žádal důstojnou práci, zajištění pracovních příležitostí a nárůst zaměstnanosti. Ministři práce Evropy jsou tedy vyzváni, aby další členy G20 navýšili konjunkturální balíky eh, také především pro navýšení zaměstnanosti. Dále je také eh, nutné zajistit, aby zkrácená pracovní doba byla využita dobře. Dále je nutné investovat do vzniku nových eh, pracovních příležitostí a ochrany životního prostředí. Také sociální opatření musí být prohloubena. Přístup k nim musí být zlepšen tak, aby bylo možné nutné bojovat proti chudobě. Spolupráce mezi ministry práce je velmi důležitá. Sociální dialog musí být posílen, tak jak o tom hovořil také pan komisař. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Rapti. Minuta. Mikrofon. Paní předsedkyně, pane komisaři, ve Washingtonu 20. a 21. Duba, dubna poprvé se setkají ministři práce v rámci G20, tedy 20 nejbohatších zemí světa. A hlas Evropy zde musí být slyšen silně. Více jak 400 tisíc pracovních příležitostí pravděpodobně zmizí v nejbližší době. To znamená, že potřebujeme takovýto vývoj, kdy eh, bychom zabránili narušení sociální soudržnosti. Jasné priority jsou eh, nezbytné. Eh, je nutné stanovit konkrétní cíle, které je možné kvantifikovat dokazatelně. Pouze tak můžeme pro občany v Evropě zajistit zajistit důstojnou práci. Je tedy nezbytné zajistit to, aby eh, také práva na práci a na důchody byly, byla zajištěna. Eh, opomíjíme eh, to, že zaměstnanost je motorem růstu. Nemůžeme hovořit o ekonomice, pokud nemyslíme na důležitou roli zaměstnanosti. Já zde nehovořím o radě ministrů eh, práce, eh, nýbrž o eh, nové radě pro boj proti nezaměstnanosti. Eh, il n'y aura pas à mon avis de solution durable au chômage. Pane eh, Rapti, já se domnívám, že nebude možné nalézt udržitelnou politiku eh, zaměstnanosti, pokud nezměníme se celá rozdělení o bohatství, pokud nebudeme prosazovat zlepšení sociálních opatření. Je tedy nezbytné sociální pokrok posílit. G20 dvacítka by měla také zmobilizovat bankovní sektor, eh, aby poskytoval mm, úvěry, které eh, umožní vytvořit nové pracovní příležitosti a chránit životní prostředí. Eh, spekulační operace musí být zatíženy daní pro boj proti chudobě. Takový eh, systém eh, sociálního opatření je nezbytný, eh, který by umožnil udržitelnou, udržitelný hospodářský rozvoj. Děkuji, pane kolego. Nyní se spontánní řečníci, paní Tykao, jedna minuta. Děkuji, Pane komisaři, vůdci G20 v roce 2009 se rozhodli, že prioritou evropské ekonomiky by mělo být uchování no, stávajících pracovních míst a vytvoření nových. Co se týče prognózy IMF, původní prognoza byla 3%, dále OECD a Mezinárodní organizace práce, naopak poukazují, že do první poloviny roku 2011 budeme mít rostoucí nezaměstnanost, čili to bude mít velice negativní dopad na evropské podniky a rozpočty členských států. Ministři pro zaměstnanost G20 by měli požadovat podporu, která by měla být poskytnuta podnikům, které se nacházejí v obtížích, až do té chvíle, než začne klesat nezaměstnanost. Myslím si, že ministři by měli najít opatření, aby podpořili státní úředníky a měli by je platit z veřejných eh, fondů. Lékaře, učitele, ti, kteří ztratili místo. Děkuji, paní Tykau. Nyní paní Balsitis. Jedna minuta. Būtina pasidžiaugti, kad pirmą kartą G20 sustinka darbo. My bychom měli být rádi, že zasedání G20 probíhá na úrovni ministrů práce a zaměstnanosti, protože hlavy států se dohodly na tom, že bychom se měli zaměřovat na zachování a vytváření nových pracovních míst. Bohužel situace se po celém světě zhoršuje a v členských státech EU eh, vzrostla nezaměstnanost na kritickou úroveň. A eh, v tomto smyslu eh, je zásadní dopad krize, která vedla k krachu řadě malých a středních podniků a právě proto by se ministři G20 měli zaměřit na stabilizaci té situace, protože jinak se nepodaří přispět k eh, ekonomickému oživení. Děkuji a na závěr paní Viciutis jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně, nebo pane předsedo, pardon. Ano, opravdu Měli bychom přivítat, že poprvé ministři práce a zaměstnanosti z G20 se sejdou a budou probírat možnost, jak bojovat proti nezaměstnanosti a jak vytvářet nová pracovní místa. Situace je nesmírně složitá. V Evropské unii máme 5,1 milionů nezaměstnaných mladých lidí a nezaměstnanost roste všude. Na Litvě jsme propustili nedávno přes 200 tisíc lidí, což je naprosto neslychaný vývoj od naší nezávislosti. Čili nyní vůdci nejsilnějších států, ministři by měli navrhnout konkrétní opatření, která by zajistila nejen pracovní místa, ale vysoce kvalitní místa, dobře placená, která zajistí dobré živobytí a nepovedou k větší chudobě. Takže doufám, že tyto cíle budou naplněny. Děkuji, tímto je ukončené seznam spontánních řečníků. Dávám slovo komisaři Andorovi. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, jsem velice rád, že tato rozprava dnes proběhla ehm, o zasedání ministru práce a zaměstnanosti ve Washingtonu, eh, protože eh, toto nebude jediný summit, eh, kde bude slyšen hlas Evropského parlamentu k tomuto důležitému tématu. Blíží se ještě další summit, ještě dříve, který by měl také vyslechnout vaše dnešní slova. Tady mám na mysli summit zítřejší v Bruselu, který má příležitost podpořit strategii Evropa 2020 eh, s inkluzivním plánem a s hlavními iniciativami zaměřenými na rozvoj zaměstnanosti a snížení chudoby. Eh, závažné cíle obsažené v této strategii. Domnívám se, že si musíme uvědomit, jak závažná je eh, krize, eh, kterou za poslední dva roky procházela světová ekonomika. Nejde jenom o statistická čísla, která jsou negativní. Souhlasím s paní Gens, že si musíme uvědomit také politické riziko. Riziko, které tato krize přináší evropské civilizaci a doufám, že lídři, kteří se zítra na samitu sejdou, toto pochopí a nabídnou závěry, které budou odrážet jejich odpovědnost. Bez toho by bylo velmi obtížné celosvětově zastupovat evropské hodnoty důvěryhodným způsobem. To, jak jsme odhodláni řešit problém nezaměstnanosti, chudoby, Eh, v kontextu G20. Je to základní krok ku předu v tomto smyslu pro ministry práce. Eh, v tomto smyslu je důležitá emancipace od ministrů financí, to se uvidí, zda se to podaří, ale hlavní krok byl učiněn a je tu prostor pro výměnu zkušeností a názorů. Faktem je, že finanční krize se ze strany vlád řešila jako první a rozpočtová schopnost států eh, byla vedena právě na stabilizaci bankovního sektoru. Eh, banky dostaly finanční injekce a eh, právě finanční stabilita byla prioritou. A teď musí být naší prioritou tvorba pracovních míst. Strategie výstupu z krize tak abychom neohrozili existující pracovní místa a nepodkopávali schopnost investovat. A právě proto eh, se musíme nejprve rozhodnout o obnovení finančního pořádku, stability a eliminaci tlaku na vlády členských států eh, k nějakým nerozumným škrtům v rozpočtech, které by ohrozily sociální sektor a zaměstnanost. Uvědomuji si, že mezinárodní organizace práce a její standardy jsou základem a to by se mělo odrazit také v mezinárodní diskusi. A toto by mělo být také hlavním standardem pro nás a základem pro další kroky v oblasti pracovně právních vztahů. Kontext G20 představuje velkou příležitost napojit se také na diskuse se zbytkem světa a také vnímat diskuse nejenom o pracovně právních vztazích, ale také finanční regulaci také otázkách jako například zdanění obchodních transakcí eh, a dalších záležitostech, o nichž se diskutuje někdy tady, někdy na jiných fórech, ale rozhodně si tyto otázky žádají naši pozornost v rámci EU. Já jsem velice vděčný za vaše připomínky. Ty předám dalším partnerům v rámci G20. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Rozprava je tímto uzavřená. Dalším bodem je prohlášení komise o boji proti tuberkulóze. Vítám